za, eh, z frakce Evropské strany lidové a EFD eh, jsem obdržel návrhy na nominaci eh, nových členů. Seznam bude přiložen k zápisu. Pokud do schválení zápisu nebudou vzneseny námitky vůči těmto nominacím, tak platí tyto nominace za schválené. Navíc vám sděluji, že středy, ve středu podle článku 74 jednacího řádu společně s před